Samozřejmě, že zápisu vidíte potom na webové stránce Evropského parlamentu. Tím se dostáváme ke konci dnešního jednání a přeji vám všem dobrou noc.